Witam Państwa na popołudniowej sesji. Vítejte k našemu odpolednímu zasedání. Rozpoczynamy popołudniową sesję od głosowań. Zahájíme, zahajuje e, dnešní odpoledne hlasováním a to první schůze, první zpráva se týká Mm, máme tady 256 pozměňovacích návrhů a 36 kompromisů. A je to zpráva pana Eka. Takže prosím, máte slovo. Danke, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Na úvod bych eh, rád eh, poděkoval stínovým zpravodajům, zpravodajkám, jejich kancelářím a politickým poradcům za eh, skvělou spolupráci na této zprávě z vlastní iniciativy. Podařilo se nám přes kontroverzní názory uzavřít kompromisy, které jdou na cíl. Například jenom to, že jsme mluvili o minimálních standardech pro chov králíků, je úspěch, protože 60 let toto téma nebylo na pořadu jednání tohoto výboru. Bylo rovněž potěšením, že v tomto výboru byla tato problematika uznána a vyvolala také náležitý závěr pro otázku králíků chovaných v zemědělství, přičemž se zavádí minimální standardy pro chov králíků v Evropské unii. Kolegové a kolegyně, je potřeba vyhovět eh, stále rostoucímu přání společnosti získávat kvalitní a zdravé produkty, ale také je potřeba dostat požadavkům v oblasti ochrany zdraví zvířat. Eh, zejména v situaci, kdy dochází k utrpení zvířat, během života, je pro nás zásadním kategorickým imperativem se starat o ty, kteří se o sebe nepostarají a umírnit jejich utrpení. Kromě pár výjimek jsou králíci dnes chování je s nimi zacházeno v podstatě jako s neživými objekty, s předměty. V době velkých změn, ve které se nacházíme, je potřeba lidem venku dát jasně najevo, že náš parlament je víc než jen studená byrokratická struktura, že přemýšlíme také srdcem. A dnes mají poslanci v tomto výboru příležitost lidem mimo parlament ukázat, že naše srdce bije i pro zvířata. A proto vás prosím, abyste zprávu, a zejména odstavec 16b, kde se hovoří eh, o budoucí legislativě, abyste to podpořili. Eh, těch eh, několik set milionů králíků v Evropě vám za to poděkuje a stovky tisíc zastánců práv zvířat vám za to také jistě poděkují. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Bardzo dziękujemy za Děkuji za tuto prezentaci. Většina z nás v mládí eh, ano, chovali, chovali jsme tady králíky a pečovali jsme o ně. Já vždycky, když mě zabíli králíka, tak jsem plakal. Přechodíme do głosowania. A teď přejdeme k hlasování i eh, eh, kompromisy będziemy głosować eh, a prosím pěkně, kompromisy budeme jako vždy prohlasovávat elektronicky a ty ostatní e, zvednutím paže. Takže zahajuji hlasování ke kompromisu A. Zamykám hlasování. Sorry. Končím hlasování. Promiňte, přebývá nám jeden hlas za EPP. OK. OK, that is OK, OK. Už je to v pořádku. OK, zamykám hlasování. Končím hlasování. Kompromis je schválen. Přecházíme ke kompromisu B. Zahajuji hlasování. Głosujemy. Zamykam głosowanie. Končím hlasování. Přijato. A nyní přecházíme k 82. Kto je pro 82? This falls, 82 falls. Compromise C now. Adopted. Přechodíme. Eh, Takže přecházíme ke kompromisu C a zahajuji hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Kompromis přijemty. Kompromis je schválen. Nyní kompromis D. Otwieram hlasování nad kompromisem. Zahajuji hlasování. Zamykám. go. Končím hlasování. A kompromis je schválen. Nyní Zahajuji hlasování kompromis D. Oh oh ah, yes, yes, yes, yes. Okay, sorry. Eh, Přechod... Omlouvám se. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 101. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 105 pro? proti. Tak to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 105. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Po, pozměňovací návrh 106. to je pro? Proti? Schváleno. Kom- Pozměňovací návrh 107, kdo je pro? Proti? 107 prověříme. zahájí hlasování. Děkuji, zamykám. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 108, kdo je pro? Proti? schváleno. Next. Adopted. Compromise e e. Nyní hlasujeme o kompromisu E. Zahajuji hlasování. Kompromis E. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Kompromis je schválen. Nyní kompromis F. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování kompromis F. Končím hlasování. Kompromis je schválen. Nyní kompromis G. Zahajuji hlasování kompromis G. Končím hlasování. Kompromis je schválen. Nyní kompromis H. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromis I. Zahajuji hlasování nad, o kompromisu I. Končím hlasování. Je to schváleno. Nyní pozměňovací návrh 159. Kdo je pro 159? Proti? Zamítnuto. 160. Kdo je pro? Schváleno. Kompromis je. za vyhlasování. Kompromis je. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 246, eh, tento pozměňovací návrh. Kdo je pro 246? Děkuji, schváleno. Pozměňovací návrh 171. Děkuji, kdo je Děkuji, kdo je proti? Schváleno. a to bude muset ověřit 171 elektronické hlasování, zahájí hlasování, končím toto hlasování. A je to schváleno. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní kompromis k zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromis L. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kompromis L. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis M. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis N. Zahajuji hlasování o kompromisu N. Končím hlasování. Přijato eh, kompromis nyní o jedna. A hlasujeme, zahájí toto hlasování. Končím hlasování. Kompromis je schválen. Přecházíme do kompromisu O2. O2 zahajuje hlasování. Zahájit hlasování o O2. Končím hlasování. A nyní pozměňovací návrh 213. ta odpadla. Takže jsme nyní u kompromisu P, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 227, poznací návrh pana Hojslinga. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ne, tak to musíme prověřit, takže 227 zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Rozdílem tři hlasů. Nyní kompromis Q. Zahajuji hlasování, kompromis Q. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis R. Zahajuji hlasování. Kompromis R. Končím hlasování. Schváleno. Nyní Pozměňovací návrh 230. Ne, takže kompromis S. Kompromis S. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A kompromis je schválen. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 243 pana poslance Hojslinga. Kdo je pro? Proti? Zdá se mi, že je to schváleno, ale prověříme elektronicky. 243 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno rozdílem jednoho hlasu. Nyní kompromis T. Zahajuji hlasování o kompromisu T. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 252. Ne. Je to jinak a až pozměňovací návrh číslo 1. Takže prosím, kdo je pro pozměňovací návrh číslo 1? Schváleno. Číslo 2, kdo je pro? Schváleno. 3, kdo je pro? Schváleno čtyři. Kdo je pro? Schváleno. Pozorací návrh pět. Kdo je pro? Schváleno. Šest. Kdo je pro? Schváleno. Sedm. Kdo je pro? Přijato. Osm. Kdo je pro? Nyní kompromis jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní pozměňovací návrh eh, pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 13, kdo je pro? Proti? Schváleno. 14, kdo je pro? Schváleno. 15, kdo je pro? Schváleno. 16, kdo je pro? Schváleno. Nyní kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Závěr hlasování. Končím hlasování. They said there's lack of German translation. Uh-huh okay. Yes, well, is okay now? Okay. Takže ještě jednou vracíme se vzhledem technickým potížím ke kompromisu 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní Přecházíme do kompromis, ke kompromisu 5. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdá se, že je to přijato, ale prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 69. Eh, raději rovnou budeme hlasovat elektronicky. Takže 69 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní 71, kdo je pro? A je to schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Eh, nevidím, že by někdo protestoval, takže závěr hlasování o celém takto upraveném návrhu. Končím hlasování. Schváleno. A blahopřejeme panu zpravodajovi. Přeje si pan zpravodaj ještě na závěr něco říci? No, krutko, prosím. Ale prosím jenom stručně. Děkuji vám, pane předsedo. U mnohých kompromisů se podařilo dosáhnout schody, ale to, co bylo dnes schváleno a musí to být řečeno, máme tady takového bezzubého tygra. Je to zpráva z vlastní iniciativy, která teď půjde do pléna a na komisi, která vlastně nemá žádnou, neobsahuje žádnou dlouhodobou jaksi legislativní iniciativu. Já nevím, co to má být. Je to taková hrozně hezká hra a ti někteří jistí, tedy zhruba tak polovina eh, tady těch poslanců, eh, tím bude jistě uklidněna, ale bohužel trpicím zvířatům to nepomůže. Eh, já chci jenom říct, že ten boj nevzdávám. Uvidíme se na plénu a tam bude pozměňovací návrh, Eh, o který, eh, který bude obsahovat to, o čem já tady mluvím a za který já budu bojovat zuby nechty. To není hrozba, to je slib. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Přesto si myslím, že jsme toho dosáhli mnoho. Ale vždy je třeba bojovat o více. Pan Des má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se hlásím proto, že Stanislav Polčák, který tuto zprávu zpracovával za naši frakci, eh, odešel z výboru Agri, dnes tady ještě je. Já mu každopádně děkuji za odvedenou práci a přeji mnoho úspěchů v příštím výboru. Moment, moment, já takže, já takže chci poděkovat. Já chci panu poslanci poděkovat. Budete nám zde chybět. Eh, moc nás vaše rozhodnutí netěší, ale jste mladý, takže je tady naděje, že se ještě vrátíte. Přeji vám hodně úspěchů. Děkujeme panu poslovi. Děkujeme panu zpravodaji ještě jednou. Myslím si, že tady určitý, určitý, řekněme, první etapa úspěchu eh, tady je. Děkujeme panu poslanci a všem eh, dalším spolupracujícím poslancům a zpravodajům. A nyní přecházíme do bodu, k bodu číslo 12 a tady eh, odpovědné vlastnictví a péče o koňový trh. Opět jde o zprávu z vlastní iniciativy. Naší zpravodajkou je pana Julie Gerling. Eh, prosím, chcete k tomu něco říci? Prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím s určitým eh, rozechvěním, protože protože nechci vám připomínat eh, nějaké mrtvé domácí mazlíčky, kteří vám umřeli. Eh, nicméně právě toho se týká také ta moje zpráva. Tedy koňovitých muž a kůň, nebo člověk a kůň jsou eh, přáteli již dlouhá staletí a my musíme zajistit podmínky pro zodpovědné uh, vlastnictví a péči o koňovité i e, příslušnou legislativou. Takže já děkuji všem za spolupráci a těším se, že to dokončíme tímto hlasováním. Děkuji paní posel, zpravodavci. Přechodíme. Děkuji paní zpravodajce. Můžeme přejít k hlasování. E, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Jedna pro, děkuji, schváleno. Dvě, kdo je pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh tři kdo je pro, přijato. čtyři kdo je pro, schváleno. Pozměňovací návrh šest kdo je pro, schváleno. Číslo sedm kdo je pro, proti, Zamítnuto. 8, kdo je pro? Sváleno. Kompromis eh, A. Zahajuji elektronické hlasování. Kompromis A. Kompromis A. Otvírám hlasování kompromisem A. A, jest. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Přehodíme do kompromisu. Nyní kompromis C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nyní kompromis D. Zahajuji hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Přehodíme do poprav. Nyní pozměňovací návrh 118. Kdo je pro? Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zamítnuto. Nyní 119. Kdo je pro? Sváleno. Poznací návrh 120. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ale možná to raději prověříme. 120 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dlatego, že nie podniosłeś ręki. Přeložíme do kompromisu. No, asi jste špatně zvedali paže. Kompromis E. e zahájí hlasování. Končím hlasování. Nyní 128. E, kdo je pro? návrh pana poslance Zarabery. Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis F. Závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis G. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ne? Dobře, tak to tedy prověříme. E, zahajuji hlasování 228. Končím hlasování. Ještě počkáme na pana Dorfmana, ano. Tak, konec hlasování, schváleno. Poprawka przyjęta. E, pan, e, poprawka kompromis... Není kompromis H. Závěr hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Kompromis I, za hlasování. Končím hlasování. Přeložíme do poprav. Nyní pozměňovací návrh 166. Kdo je pro? 166. Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní kompromis je. Kdo je pro? Pardon, zahajuji hlasování. Kompromis je. Končím hlasování. Sváleno. Kompromis je a. Zahajuji hlasování je a. Zamykam głosowanie. Končím hlasování. Je schválen, takže přecházíme ke kompromisu K. Kdo je pro? Ne, promiňte, zahajuji hlasování K. Končím hlasování. Nyní kompromis L. Zahajuji hlasování, kompromis L. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis M. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 219. Kdo je pro? Proti? zamítnuto. Pozměňovací návrh 220 pana poslance Artují, kdo je pro, kdo je proti, <clears throat> zamítnuto. Prověříme. 220 závěr elektronické hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Odrzucona. E, Přehodíme do pop... Posměvací návrh 226. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 227. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Kompromis N. Zahajuji hlasování, kompromis N. Zamykám. Končím hlasování. Schváleno kompromis O. Zahajuje hlasování kompromis O. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 232. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. Nyní kompromis P. Zahajuji hlasování. Kompromis P. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis Q. Zahajuji hlasování. Kompromis Q. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis R. Zahajuji hlasování o tomto kompromisu. Končím hlasování. Kompromis S. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis T. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 95. Pana poslance Tak kde je pro? Schváleno. Nyní 204 a 251. Kdo je pro? Sváleno. Kompromis U. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis V. Zahajuji hlasování kompromis V. Končím hlasování. Sváno. Kompromis VA. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 9 paní zpravodajky. Kdo je pro? Schváleno. Nyní kompromis dvojité V. Závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis X. Závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis Y, kdo je pro? Končím hlasování. Přechodíme do kompromisu Z. Otvírám hlasování. Nyní kompromis Z. Zájem hlasování. Končím hlasování. A nyní Pozměňovací návrh číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 33. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ale ta zahájení hlasování prověříme. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 34, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 35, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 36, kdo je pro? schváleno 30. 37, kdo je pro? Proti? Prověříme elektronický závěr hlasování kompromis 37. Eh, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis A Závěr hlasování. Končím hlasování. Nyní kompromis BB. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. sváno. Kompromis CC. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Kdo je pro 57? Proti? Prověříme elektronicky závěr hlasování 57. Przyjęta pewnie większością, ale zobaczymy. Przyjęta. Schváleno. Kompromis DD. Zahajuji hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Sváno, Kompromis e. e. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Přijemný kompromis F. Schváleno. Kompromis FF. FF. Zajula. Zamykám hlasování. Přechodzimy do poprawki 72. Nyní poznací návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A přecházíme k závěrečnému hlasování takto upraveného textu Zahajuje hlasování. Zahajuje hlasování. Zamykam głosowanie. Kończę hlasování. Přijenta. Gratulacje. Sváleno. Blahopřejeme paní poslankyně. Přeje si paní poslankyně ještě něco říci? Prosím. Ne. Takže děkujeme. Pan poslanec Agniu bych chtěl něco říci. Eh, jenom taková jedna historicky významná událost. Poprvé za 7,5 eh, roku tento výbor schválil eh, můj pozměňovací návrh. Buď jste, buď jste se právě rozhodli chovat se ke mně hezky, protože mám narozeniny, a nebo jsem se já nějak posunul na své cestě. Why did you vote against the Proč jste hlasoval proti té zprávě? To je neuvěřitelné. Ještě rozumím, že chce pan ještě co... Eh, zdá se mi, že chcete ještě dodat. Já jsem eh, byl dotázán, proč jsem eh, volil proti a to je jaksi v tradici UKIPu a my se budeme ještě později snažit eh, zdokonalit ten návrh tím, že budeme hlasovat pro některé pozměňovací návrhy. My to prostě takto děláme vždycky, tradičně. Právo pana posla. Na tým... Tak na to samozřejmě máte právo, je to demokratické. A nyní se dostáváme k bodu číslo 13 a to je absolutarium za rok 2015, eh, souhrný rozpočet Evropské komise. Spravodajem je pan Jár a je to zpráva eh, rozpočtového výboru, stará se o ní pan poslanec Celer. Myslím, že pevně pan posel Jár chce zabrat głos. Eh, myslím, že pan poslanec Jár se k tomu chce vyjádřit. Takže prosím. vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Chtěl bych začít poděkováním stínovým zpravodajům. Sformulovali jsme eh, sedm kompromisních návrhů, které pokrývají 36 návrhů. A já se eh, já mohu s radostí skonstatovat, že všechny schůzky stinových zpravodajů eh, jsme mohli podniknout zcela bez zásahu eh, administrativy parlamentu. Je dobře, že stínoví zpravodové se mohou setkávat kdy a jak chtějí, což všemu prospělo, včetně té zprávy. Co se týká eh, rozpočtu jako takového, skonstatovali jsme, že míra chybovosti v oblasti zemědělství eh, za rok 2015 2,9 je, eh, je eh, jaksi sestupná. V oblasti prvního pilíře je to dokonce 2,2%, což je hluboko pod hranicí 3%. Máme lepší diferenciaci typů chyb. U přímých plateb jsme také částečně konstatovali chyby, ale neměli žádné negativní finanční dopady. A proto je potřeba rozlišovat mezi chybami, které mají finanční dopad, eh, mezi, a mezi vyloženými podvody a eh, snahami obejít pravidla. Přivítali jsme eh, celkově výsledek rozpočtu DG Agri za rok 2015. Myslíme si, že to vede k lepší situaci v evropském zemědělství. Takže celkově za to sečteno a potvrženo můžeme říci, že to je dobrá zpráva, tedy pozitivní zpráva. Eh, a eh, dobrá zpráva i pro kolegy ve výboru KONT, kteří jsou jistě vždy rádi, že výbor AGRI předkládá příslušnou zprávu. A myslím si, že všem zúčastněným se podařilo při, příslušné peníze využít s nízkou chybovostí a já už se teď jenom těším na hlasování. Bardzo dziękuję. Rozumím, že chválil pana. Děkuji. Tak e, předpokládám, že jste zde chválil jak zprávu, tak také stanovisko. Dobře. Můžeme přistoupit k hlasování. Závěr hlasování kompromis F. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Děkujeme, schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 6. Kdo je pro? Schváleno. 7. Kdo je pro? Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 10, kdo je pro, proti, zamítnuto. 11, kdo je pro, schváleno. 13, kdo je pro, schváleno, pardon, zamítnuto. 12, kdo je pro, schváleno. 15. Kdo je pro? Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? E, prověříme. Číslo 14. Zahajuji hlasování. Tak ještě čekáme na paní poslankyni Karenbach, no, paní Neuchla. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis a za i hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis D, zahájí hlasování. Končím hlasování. Nyní kompromis G, zahájí hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Schváleno. 28 pro. Schváleno. 29 pro. Proti. Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Schváleno. 31 pro. Schváleno. 32 pro Proti? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 42. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Prověříme. 42. Zahájí hlasování. Zahájí hlasování 42. Končím hlasování. zamítnuta. 43 a 44, kdo je pro, proti, zamítnuto. Není, není třeba kontrolovat. 48, kdo je pro, proti, zamítnuto. 47, kdo je pro? Schváleno. 46, pardon, 49, kdo je pro? Ne. A tak ne. 46. Dvě části, kde je prv, pro, proti, zamítnuto. 50 je pro, proti, zamítnuto. 59. Kdo je pro? Padesát devět. Padesátku jsme zamítli. Takže 59, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 51, kdo je pro? Schváleno. 52, kdo je pro? Schváleno. 53 pro? Schváleno. Kompromis C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměnací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Proti? Omlouvám se, ale to musíme prověřit. 67 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Eh, Rozdělem jednoho hlasu přejeme, pane Haslanče. 71, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 72, kdo je pro? Sváleno. 73, eh, není třeba prověřovat. 73, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování o takto upraveném stanovisku. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Tím je tedy stanovisko Schváleno. Eh, pan poslanec si nepřeje promluvit a my mu tedy děkujeme za dobře zpracovanou zprávu. Eh, tím končíme hlasování, dámy a pánové. Přechodíme do... A přejdeme k bodu číslo 14. właściwa... Máme trošku náskok, takže možná minutka přestávka. Czy jest na sali pan poseł Viegas? Je prosím přítomen pan poslanec Viegas. Przechodzimy, proszę Państwa. Punkt 14. Właściwe... Dámy a pánové, 14. Správná skladba financování pro evropské regiony, nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice EU soudržnosti. Čili tady jde o podporu finančních Eh, nástrojů, které jsou objektivnější nežli přímé dotace. K tomuto se již odehrály konference v Irsku, také ještě v jiných zemích a rovněž na úrovni Evropské komise. Jde o nové finanční instrumenty podpory zemědělství. Jde o zprávu výboru REGI. Za náš výbor eh, stanovisko zpracovává pan Miguel Viegas a můžeme ho, myslím, požádat, aby nám to představil. To jsou úroky, úvěry, eh, garance, financování, eh, prostě nové nástroje, které tady budou místo garantů. A prosil bych nyní pana poslance o prezentaci této zprávy a stanoviska k ní. Prosím. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, My v zásadě se zde snažíme o následující. Chtěli jsme se podívat na dopad a vhodnost finančních nástrojů a na jejich dopady na zemědělství. Při přípravě tohoto stanoviska jsme zorganizovali dvě slyšení v Portugalsku a zde v Evropském parlamentu. Pozvali jsme na ně zástupce organizací farmářů a snažili jsme se vyslechnout různé zdroje, různé aktéry. A tím hlavním výsledkem tohoto pokusu zohlednit přínos zemědělských organizací, včetně tedy některých písemných reakcí nebo e-mailových reakcí od asociací zemědělců. Ty výsledky jsou tedy následující. Nyní o nich pohovořím a pak budu zvědav na vaše komentáře. Pokud jde o ty základní myšlenky, Myslíme si, že rozvoj venkova, což je druhý pilíř společné zemědělské politiky, je velice důležitou součástí regionálního rozvoje. A v tomto kontextu je důležité uznat a přihlédnout k situaci drobných farmářů, kteří často čelí velkým problémům při různých krizích. A těmto krizím je třeba rozumět a je třeba k jejich problémům přihlédnout, což jsme také učinili při vypracování této zprávy. My zde máme řadu finančních nástrojů a ty dosud eh, byly používány v rámci SZP poměrně málo. A velice málo členských států začlenili tyto finanční nástroje do jejich vlastních programů na rozvoj venkova. Navzdory tomu se domníváme, že tyto nástroje mají velký potenciál. Mají velký potenciál proto, protože na úrovni zemědělců samozřejmě existuje velká kritika, pokud jde o přístup k úvěrům, ale těch možností, které tyto nástroje nabízejí, je skutečně hodně a mělo by se jich lépe využívat. Zástupci zemědělských organizací se zhodnou na tom, že finanční nástroje je třeba používat navzájem doplňkově vedle těch stávajících podpůrných mechanismů. Musí být tedy viděny jako určité doplňky těch dotací, které by neměly nahrazovat, pouze je doplňovat. Toto tedy říkají ty jednotlivé zemědělské organizace. Nicméně, jak jsem říkal, tyto finanční nástroje mají veliký potenciál a my jsme proto také předložili určité nápady na rozvoj dopravy, zavodňovacích infrastruktur, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. A jsou zde i další aspekty, které lze posílit tím, že se na ně použijí prostředky z fondů. S textem jste se jistě seznámili a nyní si rád vyslechnu vaše názory. děkuji, Děkuji vám, pane poslanče. Máme teď více času na diskusi. Pan poslanec Lopé. Ačo pirmininkė, ačo už Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za předložený návrh a úvodní slovo. Já zde jsem náhradníkem eh, za Regi a budu tedy na, o, tom, o této zprávě hovořit i na výboru Regi. Myslím si, že ta zpráva je velice aktuální a důležitá. Farmáři v současnosti nemohou žít izolovaně, jsou obklopeni celou sociální strukturou. Potřebujeme se proto zaměřit na sociální a zdravotní služby, na vzdělávání, na kulturní služby. Máme zde program LEADER, který právě se vztahuje k tomu druhému pilíři a ten je zacílen nejen na zemědělství, ale také na podnikání v zemědělství, různé struktury ve veřejném zájmu a snaží se zlepšit soudržnost života farmářů. Myslím si, že by se pro tyto účely mohly používat i prostředky ze strukturálních fondů. Ideálním řešením by pak bylo využít strukturálních fondů a kohezního fondu jako doplňku k programu LEADER, tak aby místní farmáři mohli činit společná rozhodnutí o co nejlepším využívání fondů v konkrétních regionech. A to by samozřejmě napomohlo rychlejšímu rozvoji takových regionů. Pokud je nějaký region nedostatečně rozvinut, nebo pokud se rozvíjí příliš pomalu, podniky a zemědělci nemají šanci růst. Totéž lze říci i o zpracovatelském průmyslu. A v celé řadě zemí, včetně Litvy, se dělá chyba, která spočívá v tom, že se jaksi ta přidaná hodnota bere z těch eh, peněz jak si a e, ten vděk za to, nebo to uznání za to získají ty ústřední orgány a nějak se tedy e, nepřihlíží k těm lidem v těch regionech. V tom stávajícím systému toto ale často není možné, také díky velké diverzitě regionů. Já předložím pozměňovací návrh v tom smyslu, aby to uznání té přidané hodnoty přešlo z té centrální úrovně na místní úřady, které mohou využívat celé řady prostředků z těch fondů ze strukturálního, kohezního a regiony tedy mohou mít jaksi přímý přístup a přímý užitek. Neměli bychom jaksi eh, dopustit, aby ty rozpočty šly přes centrální orgány. <clears throat> mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru expunerea făcută. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát také panu zpravodaji za jeho úvodní slovo. Já si myslím, že je velice důležité, že dnes hovoříme o těchto nástrojích, které mohou podpořit venkov. Já jsem také členem výboru REGI, kde také hodně hovoříme o tom, že je třeba evropské fondy přitáhnout i do regionů. A zajímáme se také o vzájemné synergie všech těch fondů. Domníváme se, že je třeba klást důraz také na vytvoření tzv. inteligentní vesnice, jakéhosi prostoru, který bude lidi přitahovat to znamená inteligentní vesnice, ale proto musíme začít poskytovat eh, odpovídající infrastrukturu, tedy jak v oblasti zdravotnictví, tak v oblasti vzdělávání. Protože pokud vesnice nezatraktivníme díky kombinaci prostředků z různých fondů, tak se nám nikdy nepodaří zachránit malé a střední farmy. A myslím si, že velký důraz je třeba klást právě na kombinované využití prostředků. Máme zde EFSI, strukturální fondy, Fond pro rozvoj venkova a další. A domnívám se, že je nezbytné také urychlit celý ten proces zapojování farmářů. Musíme pro ně vytvořit určitý prostor, aby mohli zohle, zhodnotit své produkty eh, v krátkém dodavatelském řetězci. Musíme jim dát jaksi možnost, aby zhodnotili své výrobky, protože jinak venkov nebude nikdy atraktivní. Všichni víme, že je velice obtížné produkovat, ale ono je potom také obtížné prodávat své výrobky. Proto Musíme klást důraz na produkci, zpracování, uchovávání a skladování, ale také na uvádění zemědělských produktů na trh. A s přihlédnutím k tomu všemu je třeba zohlednit také evropskou konkurenceschopnost. Měli jsme zde brazilského ministra zemědělství, který byl znepokojen vývojem své zemědělství ve své zemi a i my na, musíme na tu konkurenceschopnost dbát. Děkuji. Děkuji. Jedna reflexia. Děkuji. Jedna taková reflexe. V politice soudržnosti eh, by bylo dobré, aby eh, na venkov proudilo eh, více prostředků. Já jsem já, já to Eh, často říkám, že prostě eh, tam musí být více peněz. Eh, druhý pilíř to mu de facto nepomůže, poněvadž ten je učen pro jiné účely. Nyní paní poslankyně Nohičer. Ganz herzlichen Dank, dass ich auch noch zu diesem Děkuji mnohokrát, že eh, mohu vystoupit i k této zprávě. Já se chci zaměřit na bod 4. Mnoho věcí se v té zprávě jmenuje, něco je správně, něco ne. Mnozí tady eh, kývají, ale eh, ten zásadní bod je bod 4, který jasně říká, že vše, co bude v druhém pilíři, nesmí poškodit v žádném případě první pilíř. A jak všichni víme, pokud nějaké přání eh, skončí v druhém pilíři, a já jsem pro, aby druhý pilíř byl posílen, tak to musíme říci naprosto jasně, že eh, tam nesmí dojít k oslabení prvního pilíře, pokud tedy vůbec ten model prvního a druhého pilíře bude zachován. A musíme být k sobě upřímní. Eh, posílení druhého pilíře přece není vytisknout nové peníze podle toho, jak si to kdo bude přát. A je to zkrátka vzetí peněz nikud. A my musíme pro naše občany dělat to, že budeme upřímní. Zkrátka, když budete chtít občané peníze v druhém pilíři, tak to znamená, že ty peníze zmizí z prvního pilíře. A prosím všechny ty, co tady tleskají, aby byli upřímní a jasně říkali, že ty peníze takto půjdou z prvního pilíře. Já chci zdůraznit, u smysluplných projektů jsem pro přesunout peníze z prvního do druhého pilíře. Bardzo děkuji, pan posel. Děkuji, pan poslanec Bazon. Oui, merci, président. Děkuji, pane předsedo. Já mám připomínku k bodu B, který hovoří o rodinném zemědělském podnikání, které je důležité pro sociální a environmentální udržitelnost a je popisováno jako tradiční zemědělství. Nicméně já si myslím, že to není odpovídající popis, protože ty farmy se neustále zvětšují a rostou a ve Francii jsme svědky toho, že řada malých a středních eh, zemědělských podniků mizí, což je důsledek právě společné zemědělské politiky, která jak si vyžaduje, aby ty farmy byly eh, jaksi eh, průmyslové. Potom bod čtyři, tam se hovoří o tom, že soukromé finance nesmí nahradit dotace, nicméně i to Eh, soukromé financování narůstá a potom samozřejmě zemědělci jsou úplně závislí na, těch, eh, na tom soukromém kapitálu a jsou pod tlakem. A my musíme na evropské úrovni se snažit eh, jak si eh, zlepšit tu situaci, protože jak Fond pro rozvoj venkova, tak pro rozvoj zemědělství nedokázali přispět k vyrovnání těch eh, rozdílů mezi regiony. Tak chci se zeptat, co si myslíte, že se s tím dá dělat? Nekov. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вегаш, смятам, че... Пан Неков, Děkuji vám mnohokrát a děkuji za tuto zprávu. E, toto je skvělá chvíle, kdy o této otázce diskutujeme, tedy v předvečer přeskumu v polovině období finančního rámce a SZP. Politika soudržnosti vede k inteligentnímu udržitelnému růstu v Evropské unii a tím pádem jsem přesvědčen, že my jako poslanci výboru Agri bychom měli považovat zemědělství za takový vícevrstvový sektor. Máme nástroje dostupné prostřednictvím politiky soudržnosti EU a vzhledem k specifické podstatě finančních nástrojů zde je potřeba přemýšlet o nich, jakože existují na podporu regionálního rozvoje, ale neměly by zůstat osamocenou finanční podporou. Zemědělské regiony jsou často vzdálené od center, od správních center, Což znamená, že ten infrastrukturní problém je pro ně ještě vyostřenější, jak pro finanční, tak fyzickou infrastrukturu. A proto ve finální verzi této zprávy bychom měli zdůraznit právě tu vzdálenost eh, těch vzdálenějších regionů od administrativních center. Při aplikaci finančních nástrojů bychom měli upřednostňovat kolektivní projekty, které podporují místní iniciativy, místní identitu Eh, kromě investic do uzavřených produkčních cyklů eh, je potřeba zvážit jejich význam. Eh, uzavřenými cykly podporujeme produkci surovin, které většinou pocházejí z daného regionu, a to kromě tedy toho zpracovávání, balení a uskladňování které často také probíhá ve venkovských oblastech. To je způsob, jak na venkově e, nechat pracovní místa a zabraňovat e, vylidňování venkova, což je zásadní problém. Podpoří to místní ekonomiku a učiní nezávislejší na centrální financování, což je hlavní z úkolů politiky soudržnosti. Mám ještě další návrhy, ty vám představím písemně podobě pozměňovacích návrhů k návrhu stanoviska. Myslím si, že všichni k tomu přistupujeme stejně a že se vzájemně podpoříme. Děkuji. Pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Eh, co do bodu čtyři, já ho chápu eh, trošku jinak než kolegyně Neuchl, která mluvila před chvíli. Tam vůbec nejde o debatu zda to bude první nebo druhý pilíř, ale je to debata, zda tedy chceme eh, ty subvence, nebo zda chceme nějaké finanční nástroje, které budou zcela mimo první i druhý pilíř. A proto si myslím, že ten zásadní poznatek bodu 4, tedy že finanční nástroje nemohou být výmluvou proto snižovat eh, celkový rozpočet SZP, protože máme finanční nástroje, které je potřeba si zachovat a já mám tak trochu dojem, že v době, kdy máme nástroje jako EFSI a myslíme si, že s nimi všechno zvládneme, eh, tak eh, vlastně těmi jinými subvencemi si často namlouváme, že všechno vyřešíme. Já si nejsem tak úplně jist, zda bychom v bodě 5 měli mít tu možnost finančních nástrojů omezenou pouze na jaksi společné projekty, projekty společenství. Eh, podívám-li se například na ten Junckerův fond, tak eh, bychom si měli nechat možnost, aby toto mohlo fungovat i na platformách, kde na to mohou dosáhnout i jednotliví zemědělci, případně jejich svazy. Aby tyto finanční nástroje mohli také využívat například mladí zemědělci, kteří právě vstupují do sektoru a mají velkou potřebu financování. Potřebují hodně peněz. A proto je potřeba eh, neříkat, že takovéto finanční nástroje by nebyly využitelné pro jednotlivé podniky. Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedu. Já jsem eh, řádný člen výboru pro rozpočet a jsem jaksi velice znepokojen eh, tou neschopností těch eh, fondů něco dělat, protože oni mimo jiné také vlastně jsou mimo kontrolu Evropského parlamentu, to jejich vydávání. A to je poměrně závažné, protože tyto nástroje budou muset být, respektive ty dotace budou muset být eh, také jaksi vyplaceny. A já se domnívám, že my často si říkáme, že máme ty fondy a zapomínáme na další financování zemědělských a venkovských politik. A myslím si, že je třeba se zamyslet nad tím, jak toto vše může fungovat zároveň. My zde máme strukturální fondy, ale eh, a máme zde také samozřejmě fond pro rozvoj venkova a další finanční nástroje. A to tře, to vše je třeba jakýmsi způsobem sloučit. Já si myslím, že je důležité především eh, zachovat tu značnou eh, podporu evropskému zemědělství. Děkuji. Můžeme poprosit přes przez Můžu se vyjádřit zástupce Evropské komise k tomu, co tady Eh, řekli, eh, případně eh, se zeptali poslanci. Dobré odpoledne, já jsem Michal Pirkr, šéf odboru v DG Agriculture, který má na starosti finanční nástroje. V první řadě vítáme tento pozitivní návrh stanoviska vašeho výboru ohledně finančních nástrojů a jejich potenciál pro rozvoj e, zemědělství na venkovských oblastech. Všichni si asi uvědomujeme potřeby toho, aby tyto nástroje fungovaly doplňkově se systémem grantů e, v rámci zemědělského sektoru a rozvoje venkova, protože mají více zkušeností, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit tu obrovskou potřebu v zemědělství a na venkovských oblastech a tady a že už teď s grantovými programy jsme na limitech. Často máme žádosti, eh, že kde se přihlásí daleko víc žadatelů a mnozí nedostanou vůbec žádné peníze nebo v jiných situacích nemají zemědělci přístup k finančním prostředkům, protože finanční sektor eh, se brání rizikům a nerad financuje půjčky malým zemědělským podnikům například. Takže Považujeme finanční nástroje za dokonalý nástroj, který doplňuje to, co implementujeme jako nástroje v rámci aktuální politiky rozvoje venkova. Co se týká doplňkovosti, jak víte, finanční nástroje neimplementujeme jen tak. Členské státy, které chtějí zavést nějaký finanční nástroj v rámci programu pro rozvoj venkova, musí provést eh, hodnocení ex ante a to hodnocení ex ante se vyžaduje, aby se zajistila právě ta komplementarita, ta doplňkovost, protože pokud nevzniknou mezery v přístupu ke kapitálu, tak finanční nástroje by neměly být podporovány v rámci politiky eh, rozvoje venkova, což je prvek, který nám Eh, pomáhá zajišťovat tu soudržnost. Na druhou stranu finanční nástroje poskytují dodatečný potenciál například pro mladé zemědělce nebo eh, umožňují financovat pracovní kapitál pro zemědělce, což v rámci grantového systému možné není, ale je to velice důležité, eh, zejména pro nově přišetší na trh, aby dostali jaksi financování i pro pracovní kapitál, aby mohli spustit svůj biznis. Takže na straně komise děláme to, že velice pečlivě propagujeme tyto finanční nástroje, ale takovým způsobem, že společně s členskými státy hodnotíme potřebu vzniku takovýchto nástrojů v rámci rozvoje venkova a poskytujeme eh, cílený přístup a ve finále nabízíme finanční nástroje šité na míru členským státům. Nejedná se o univerzální postup. Víme, že situace, to, co se týká přístupu ke kapitálu pro zemědělství, se liší členský stát od členského státu a to do velice značné míry. Takže na závěr bych rád eh, nejprve ještě jednou přivítal návrh stanoviska, ale také bych rád vyzval vás, abyste prosazovali finanční nástroje, Eh, u řídících orgánů, aby se reflektovala nutnost zavádět takovéto nástroje, protože stále zde panují určité pochybnosti, aby se ten nástroj využil doplňkovým způsobem. Nicméně jsme velice rádi, že už 49 řídících zpráv podniká tyto ex ante hodnocení, aby se reflektovalo, zda ty dané nástroje dávají smysl v dané situaci a zda by to mělo být zavedeno v rámci rozvoje venkova. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ještě prosím o zabrání głosu pan... Děkuji. Ještě pan e, Flanagan chce se vyjádřit? Já jsem jenom chtěl dát do záznamu, že ta myšlenka, že by finanční nástroje nahradily přímé platby, eh, to by se nemělo stát. Já vím, že to stane, ale ne, nemělo by se to stát. Myslím, že eh, by bylo třeba provést průzkum, nakolik jsou eh, zadluženi farmáři a myslím, že už teď jsou strašně závislí na bankách a já se obávám, že to bude ještě horší. A já nevím, to, já bych očekával, eh, že někdo zleva řekne, že kdyby farmáři byli ziskoví, pak by nepotřebovali pořád nějaké peníze, kdyby museli být eh, pořád placení za to, aby dělali. Poněvadž eh, dlouhodobě to je jediné, co bude fungovat. Oni prostě musí hospodařit ziskově. Dokud to tak nebude, budeme se potýkat s problémy. Děkujeme bardzo. Děkujeme. Tak ještě pan zpravodaj Vegas. Euh, Velice stručně. Já chci v první řadě poděkovat za veškeré příspěvky do diskuse. Vše jsem si zapsal a zdá se, že je zde koncenzus v tom, že zde musíme postupovat obezřetně a musíme se pokusit dosáhnout určité rovnováhy, je třeba zajistit, aby ty nástroje byly na zájem komplementární. Zazněla zde celá řada zajímavých návrhů a pokud to bude možné, tak já to samozřejmě začlením do textu, ale samozřejmě, že ty zprávy jsou také omezené, rozsahově, takže to musím zohlednit. Hovořilo se zde také o životních podmínkách těch, kdo žijí na venkově, o infrastrukturách, službách. využívání různých typů podpory pro venkovské oblasti, strukturální fondy, Myslím si, že ta podpora je velice důležitá a je důležité zajistit, aby naši farmáři měli příjem a samozřejmě zároveň s tím ale zachovat první pilíř společné zemědělské politiky. Důležité je soustředit se také na dodavatelský řetězec. Potom zde jste ho, někdo hovořil také o tom, že bychom se měli snažit zachovávat ty místní infrastruktury na venkově, snažit se díky jim například posílit zaměstnanost ve venkovských oblastech. To si myslím, že je velice důležité. A potom ještě k tomu individuálnímu financování že by tedy mělo být eh, vyloučeno, tak to bylo správně opraveno. Samozřejmě nechceme, aby bylo vylučováno. Ještě jednou tedy mnohokrát děkuji za vaše připomínky. Myslím si, že jsem si dostatečně uvědomil i vaše obavy a ty přínosné podněty se budu snažit začlenit do své zprávy. Děkuji. Bardzo dziękuję panu posłowi. Děkuji, pane poslanče, děkuji eh, účastníkům debaty. Pozměňovací návrhy prosím do 26. Ehm, ledna 16 hodin. Já osobně se velmi těším eh, z toho, jak postupují práce eh, tady s těmito finančními nástroji. Já si myslím, že Eh, tam eh, to znamená, že eh, většině, většině zemědělců tady pomůže a je to, je to značně velká část. Prostě my máme eh, kromě tedy eh, přímých plateb ještě také jiné formy, eh, které by mohly být které by opravdu mohly být nahrazeny těmito nástroji, které se už ale objevily také jinde a osvědčily. Tak já myslím, že teď je čas, abychom přešli bodu číslo 15, a to je ekologická produkce a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a rady. Jde o zprávu pana Martina Heuslinga, eh, které momentálně prochází, prochází trialogem. Je to eh, poměrně citlivý, citlivé téma. Eh, ten trialog se sešel už 14krát. Eh, postupně se zbližují stanoviska parlamentu, rady a komise, ale eh, slovenské předsednictví mm, tomu se nepodařilo dospět k závěrům, poněvadž přetrvává množství sporných bodů a Eh, také eh, jistě se na to zeptáme také představitele nového předsednictví z Malty. A teď dávám slovo panu zpravodaji Hojzlingovi, aby nás informoval o aktuálním stavu jednání a zda je šance je eh, uzavřít a kdy. Prosím, pane poslanče. Já, Herr Děkuji, pane předsedo. No, já jsem celou dobu doufal a můžu konstatovat, že pomalu ale jistě dospíváme k výsledku. Rád bych také poděkoval předsednictví, slovenskému předsednictví, že se snažili ze všech sil to dosáhnout, dotáhnout do konce, že se snažili dosáhnout finálního kompromisu. Na 13 trialozích jsme jednali dlouho do noci, ale ten předložený kompromis nenalezl eh, souhlas ani zde v parlamentu, ani v radě, takže eh, jsme nedosáhli schody. A teď to tedy přešlo na malcké předsednictví. Eh, podívejme se na ty čtyři hlavní body, které jsou ty sporné body v tom kompromisu. Tedy téma těch pěstíren, téma ukončení jaksi platnosti pravidel, hraní, pak hraniční hodnoty pesticidů a potom téma osiva. Ale nemáme výsledek ani v oblasti zlepšen, vylepšených kontrol z dlouhodobého hlediska. Tady máme problém ještě s implementací. Parlamentní strana eh, se eh, v posledních jednáních ukázala jako připravena ke kompromisu. Eh, na 13. trialogu jsme sami navrhli v duchu kompromisu eh, některé věci, třeba u otázky eh, povinností eh, Evropského společenství, ovšem to pak zamítla Rada i komise a pak je celá řada dalších bodů, kde jsme si také mysleli, že ukážeme, že jsme připraveni ke kompromisu s nadějí, že se Rada někam pohne. Ale u Rady to je tak, musím upřímně říct, že od prvních vyjednávání vlastně nebyl vůbec změněn mandát na straně rady. A tím pádem jsme ve složité situaci, protože my jsme připraveni dělat kompromis, ale musíme doufat, že rada s nimi také bude souhlasit. Bohužel je to tak, že poslední návrhy kompromisu eh, nenalezli v radě jednotnou pozici, ba naopak pozice v radě je velice rozštěpená a bude pro ní tím pádem asi dost složité se vůbec mezi sebou na něčem shodnout. A teď doufáme, že maltská eh, strana, se kterou už také vedeme rozhovory, se pokusí nějakou takovouto společnou pozici členských států najít, protože maltské předsednictví provádí bilaterální rozhovory a nejdříve eh, na, se na 15. trialogu sejdeme někdy koncem března. Po selhání vyjednávání eh, v prosinci jsme říkali, že chceme nějakou pauzu, že chceme přerušit jednání, protože je potřeba zhodnotit, zda to půjde dál jako doteď. Nevylučujeme ani to, že ve finále se neschodneme a že, eh, budeme, že bychom museli udělat tolik kompromisů, že bychom náš postoj vůbec neobhájili eh, a ten postoj v parlamentu je naprosto jasný a potom musíme komisi jasně říci, že se zkrátka neschodneme. Ale musíme to říct jasně. A eh, Řekl bych také ještě velice jednoznačně směrem za komisí, že očekáváme, že se pohnou i oni. A Doufejme, že to nebude na konci takové jako u organických potravin, u biopotravin, že tedy komise na poslední chvíli předložila kompromis, kde se řekne ne, nebudeme certifikovat biopotraviny, ale stanovíme nějakou takovou a takovou hranici, ale nic takového není prakticky použitelné. My jsme zrovna včera diskutovali se sektorem, který nás v našem postoji podpořil, že je moc brzy na to hovořit o hraničních hodnotách čehokoliv. Zkrátka, eh, to budeme řešit až ve stavové zprávě komise v roce 2020, kdy nám bude řečeno, co a jak vypadá. Takže kompromisy jsou na stole a očekávám to samé od, eh, od rady i od komise. Rád bych ještě řekl, že mě rozčílilo osobně interview komisaře pro zemědělství v rámci Zeleného týdne udělil eh, jedním, jedním velkým německým novinám, kde usouvstažnil eh, toto vyjednávání s s onemocněním EHEC a vyjednáváním eh, o tom, což je nesmysl. A e, na otázku reportéra ohledně pesticidů a jejich hodnot v půdě řekl, že to už je, to už je překonané. No. Na to reagovali na to reagovali velice podrážděně zemědělci, takže pan komisař přidal trošku e, oleje do ohně, e, vlastně nepracoval na kompromisech, naopak snažil se rozbít vyjednávací vyjednávací atmosféru a musíme říct komisi, že tak to zkrátka nejde, protože to by bylo nařízení proti celému sektoru a to by nefungovalo. E, pokud do toho nezapojíme ty, kterých se to nakonec bude týkat. Takže já nevzdávám naději, že e, té jednoty dosáhneme, ale jedině tehdy, pokud budeme mít nějakou přidanou hodnotu, pokud budeme mít nějaký pokrok, který bude prezentovatelný na venek oproti stávajícímu nařízení. Jinak počkáme na to, co udělá malské předsednictví, uvidíme, jak moc se komise projeví jako připravená vůči kompromisům. To je tedy úkol trialogu předkládat kompromisy a na této půdě se toho opravdu mnoho nestalo. Děkuji. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy. Děkuji vám. A e, nyní je čas na komentáře a otázky poslanců. Pan Linz. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji, pane předsedo. I já těch 14 proběhnuvších dialogů e, jsem sledoval přímo z místnosti, abych tak řekl, a mohu potvrdit to, co říkal pan Heusling. Myslím, že bychom všichni ještě jednou, a to ukázalo i včerejší slyšení sektoru, všichni bychom se měli zahledět do sebe, zejména Evropská komise, a přemýšlet o tom, jak ve finále si myslíme, že to celé zamalské, zamalského předsednictví dotáhneme do konce, do fáze finálního kompromisu. Ono to není tak, že bychom měli spoustu otevřených bodů. Už se to eh, poněkud zužuje, zkracuje se ten seznam otevřených bodů a myslím si, že to teď stojí a padá s politickou vůlí že tedy zatím nemáme definitivní schodu. Myslím ale také, že nedává vůbec žádný smysl eh, teď až vlastně eh, čekat na 22. března na první trialog zamalského předsednictví. Není možné jenom sedět a čekat, eh, protože to se tam pak sejdeme a řekneme, no dobře, tak se zase sejdeme v dubnu nebo v květnu a pak skončíme třeba v červnu a budeme na tom úplně stejně, jako jsme na tom, jako jsme na tom teď, nebo respektive jak už jsme na tom od září loňského roku. Takže já si myslím, že zde je eh, tlak na to, aby ještě před 22. březnem vyšel signál, že jsme připraveni jednat, jinak vůbec nemá smysl eh, se u toho jednacího stolu scházet. Děkuji. Děkuji a poprosil bych. Děkuji a prosím, aby eh, někdo to také řekl zítra na eh, setkání s, před, s malckým předsednictvím. Pan poslanec Andrew. Oui, merci, monsieur le, le président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také měl tu čest účastnit se těch 13 trialogů a děkuji panu zpravodaji v první řadě za jeho prezentaci a také za trpělivost, kterou během těch jednání osvědčil a také za snahu o kompromis. Myslím si, že pokud jde o naši pozici k této obtížné zprávě, jsme poměrně jednotní. A myslím si, že je třeba eh, soustředit se hlavně na to, aby ta zpráva měla dobré vyústění. A je proto třeba jak si ještě určité věci upřesnit, aby zpráva byla opravdu úspěšná. Myslím si, že během celého toho trialogu bylo důležité a bude i důležité, aby se malcké předsednictví řádně na trialog připravilo a aby na ten trialog přišlo se skutečným negociačním jednátem, který bude podpořen většinou členských států, tak abychom mohli skutečně podpořit a už se to chýlí ke konci, to mé vystoupení. Jsou zde samozřejmě i určité tvrdé oříšky, například ty kontroly, tam je to ještě upřesnit, nebo ty prahové hodnoty. A tam jsou spoluzákonodárci poměrně blízko jaksi sebe a zde si myslím, že je důležité, aby také komise podpořila naši schodu. Myslím si, že nemá cenu, aby sem komise do těch rozhodnutí jaksi vnášela další chaos, pokud se rada a parlament dokáží shodnout. Protože toto téma je velice citlivé a celý sektor netrpělivě čeká na schválení této legislativy. Ekologické zemědělství netrpělivě očekává nová pravidla a my si nemůžeme dovolit to zase odložit. Myslím si, že všechny tři instituce se skutečně musí se vší vervou do těch jednání pustit a musíme jaksi nalézt takovou pracovní metodu mezi sebou, abychom vše úspěšně dokončili. Gerling. Paní Gorling, Děkuji, pane předsedu. Já jsem se také účastnila těch trialogů za EKR a my jsme měli ty pravidelné, trošku únavné aktualizace a tam jsem uh, trošičku vyjadřovala nesouhlas, pokud jde o naši vyjednávací taktiku. Myslím si, že jsme skutečně v pozici, do které se dostanete, pokud chcete protlačit eh, velice eh, eh, složitou legislativu po jednotlivých řádcích, protože vy se třeba dostanete do prostřed té legislativy, ale v podstatě jste stále na začátku. My musíme vymyslet lepší strategii pro závěrečná kola těch jednání. A já se domnívám, že na konci toho posledního trialogu se konečně ukázal určitý duch kompromisu, všech tří institucí, a myslím si, že není příliš správné, to charakterizovat tak, že my jsme dělali kompromisy, zatímco rada nikoli. My jsme k těm kompromisům u toho stolu přikročili poměrně pozdě. A vezměme si, jaká je ta, jaký je ten časový harmonogram, prostě rada, jak si ty vyjednavači musí jít zpět na radu, na skupinu, musí znovu dostat další mandát. A my jsme jaksi toto věděli, když jsme stanovovali data těch trialogů. Takže se zase tolik nechválme. Samozřejmě, že jsme pracovali těžce, ale to, co nakonec platí, to, co se počítá, to jsou výsledky. Já proto souhlasím s tím, co říkal pan Linz, že je potřeba nyní pracovat velice usilovně za kulisami, já si myslím, že to, se to dá dokončit během jednoho dalšího trialogu, ale budeme se na to muset připravit pořádně, eh, tak aby to, s čím na ten trialog půjdeme, bylo pro radu přijatelné. A chtěla bych požádat pana zpravodaje, který, jak nám řekl, měl soukromé setkání s maltskými zástupci, ale my jakožto stínoví zpravodajové, nebo alespoň tedy já, nevíme, o čem spolu hovořili. Vím, že na konci posledního trialogu jsem přednesla několik návrhů na další postup, ale nikdo na ně nezareagoval. Takže nevím, jak se zde bude postupovat ku předu. Jde o to, abychom zajistili, že ty kompromisy budeme naházet eh, trošičku rychleji než do posud, abychom to jaksi eh, celé urychlili, byť samozřejmě profesionálním způsobem. Potom jste bylo to setkání se zástupci odvětví a to bylo oznámeno velice krátko dopředu. A já bych eh, chtěla využít této příležitosti a nevykládejte si to nějak špatně, tak eh, Evropa není omezená pouze na Německo a Rakousko. To je nařízení, které se bude týkat všech zemí. A my musíme zajistit, aby jak si lidé měli čas sem dojet a oznámit jim, že se bude setkání konat pár dnů předtím, než se koná, to prostě pak není možné, aby sem ty lidi přijeli. Pan Dante, prosím, před... Pan Dante, ale prosím, eh, neprodlužujte to. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za prezentaci své zprávy a děkuji také stínovým zpravodajům, respektive stínovému zpravodaji naší skupiny, který vždy vynakládal veliké úsilí na tom, abychom byli informováni o tom, jak vyjednávání pokračuje. Jak bylo řečeno, my jsme ten text schválili v tomto výboru před rokem a půl, možná ještě o trošičku více. Potom byly ty jednotlivé trialogy a možná by bylo dobré, aby bylo zorganizováno setkání našich asistentů tak, aby jaksi všem bylo jasné, kde ta jednání nyní jsou, případně aby to bylo shromážděno v nějakém dokumentu, protože na nás se obrací také tisk a my vzhledem k tomu, jak ten dokument je dlouhý, potřebujeme jaksi rychle získat ty informace a někdy to není úplně jednoduché. Pan poslanec Dorfman. Ja, danke auch von meiner Seite. Děkuji eh, zpravodaji ze své strany za všechny informace. Rád bych se vrátil k té trapné situaci kolem těch hraničních hodnot. Já mám takový špatný pocit eh, a obávám se, že by mohlo dojít k falešnému kompromisu. Že by tedy zůstalo všechno tak, jak je to dnes. Tak, jak je to dnes, je to tak, že nějaká potravina, která se třeba produkuje v Itálii a kde najdeme zbytky nějakých ochranných e, látek, tak tato, tak tato potravina se nesmí přepravovat v rámci EU, ale pokud stejná potravina se stejnými eh, eh, hodnotami je zjištěna třeba v Německu nebo Rakousku nebo jinde, tak je přepravitelná třeba i do Itálie. Eh, jsou to státy jako Itálie, Belgie a další, které zavedly tyto, tyto hodnoty, tyto hraniční hodnoty. Nemá to nic co dočinění s jednotným trhem. Někteří z nás byli dokonce na delegaci na Zeleném týdnu, Vyslechli jsme německého ministra zemědělství a mohu říci, že můj a italský ministr říkají to samé, jen každý z jiné strany. A já si myslím, že zachování stávajícího stavu je to nejhorší, co můžeme udělat. Protože pak bychom měli situaci, kdy máme různá řešení nebo různé směrnice pro stejné produkty v jednotlivých státech, které se pak obchodují v celé EU, nebo ne? Mluvím třeba o jablkách, která se produkují u nás a pak se vyvážejí na celý evropský trh a to je nespravedlivé. Takže já varuji proti takovémuto kompromisu. Eh, cokoliv je lepší, jakýkoliv kompromis, jakékoliv řešení. A já si myslím, že je potřeba přemýšlet o tom, eh, zda nějaký produkt, který je z biozemědělství, skutečně musí mít stejné hraniční hodnoty jako produkt z jiného druhu zemědělství. Nikdo mi nebude tvrdit, že by na eh, bioproduktech mělo být, měl být eh, stejný objem ochranných produktů jako v jiném zemědělství. Takže já si myslím, že je potřeba najít nějaký kompromis někde uprostřed, který pomůže oběma, ale je potřeba najít nějaké evropské řešení. To každopádně. Případně nějakou přechodnou lhůtu. Děkuji. Pani posel Kostinger. Děkuji, paní poslankyně Kostinger. Děkuji vám. Já bych se rovněž chtěla připojit eh, k poděkováním eh, zpravodaji. Já myslím, že tady bylo řečeno už mnoho a já si myslím, že zejména v oblasti eh, limitních odnot musíme být velmi obezřetní. Toto je citlivé a myslím si, že je velice dobré, kdyby si komise vyslala politické mínění, jak rady, tak parlamentu, a aby možná eh, opustila své pozice. Tady bylo správně řečeno, že to není jenom nařízení pro Rakousko a Německo, ale je třeba se zaměřit na rozmanitost situace v dalších členských zemích, abychom našli dobré řešení. Eh, také pokud se importu týče, eh, zdá se, že mnozí usilují o velmi Eh, levný import a aby to mohli přimíchávat a já nevím, co ještě. Já myslím, že eh, tomu biologickému sektoru to opravdu eh, obrovským způsobem uškodí. A tady vidíme prostě tu snahu o, hlavně o úspory. A pokud se týče osiva, tak já tady částečně nechápu pozici rady. Eh, sektor se musí rozvíjet dál a my musíme udělat všechno pro to, aby bioosiva eh, se skutečně používala. A pokud tady nevytvoříme pobídky, tak to prostě nepůjde. A tady tato výmluva a dokonce i eh, v tom biooboru samotném, že je třeba to dát do nařízení, no tak to jsou jenom usmívat. My jsme v roce 2013 eh, měli podobný návrh od komise a eh, zvláště jedno odvětví eh, se stavělo ostře proti. Čili ta současná úprava, ta přinese obrovské deformace a já myslím, že prostě Eh, musíme usilovat o to, aby eh, bioosiva eh, byla dlouhodobě soběstačná a nepotřebovala subvence. A jak řekl pan Hojsling, já myslím, že nemůžeme příliš citlivě reagovat na kritiku tu či od onut. Každopádně se po nás chce, abychom eh, sektor biopotraviny rozvíjeli dál. To eh, mnozí farmáři tak to dělají a přistupují k tomu často velmi kreativně. Pan poslanec Jár. Děkuji eh, panu zpravodaji i stínovým zpravodajům. Já mám poznámku a otázku Eh, mám eh, skoro dojem, že by eh, na radě není zrovna zájem o dohodu. A mm, tady možná se uplatňuje to, že raději nedělat nic, než se dohodnout na nějaké hrůze. Podle mě zpravodaj nám pěkně strukturovaně představil, co je ještě sporné mezní hodnoty, pokud se e, dohodneme, e, tak ty by mohly být vlastně takovým nějakým startem pro řešení dalších problémů. Já nevím, e, je tady nějaký posun? To, je to možná tedy ten klíč k řešení, k rozmotání zbytku klubka. Nevím, je to tak nebo není. Děkuji, paní poslankyně Nojča. Eh, já se nechci vracet k tomu, co už mnozí řekli, já mnohé z toho podporuji, ale myslím si, že zásadní je to, eh, že jestliže eh, svalování směrnice po 18 měsících pořád se neblíží ke konci, tak to je prostě tak škodlivé. To prostě nejde. Já myslím si, že opravdu to, že rada eh, není připravena mm, přicházet ke kompromisu, eh, tak eh, to nás přijde všechny draho. Ale opravdu, jestliže ten kompromis bude ještě horší než to, co máme teď na stole, tak prostě je lepší i ukázat páteř a říct, tak než tohle, tak to radši nic. Ano, Eh, jednejme v rámci mandátu, ale jakmile ten mandát to přesáhne, tak musíme prostě říci jasně, ne, tohle to už není náš úkol. Děkuji vám a pan Agňu jako poslední diskutující. Děkuji. To prostě trvá strašně dlouho. Já mám na pana Hoislinga eh, jednu konkrétní otázku protože já jsem zažil lobování od skandinávských farmářů, že eh, prostě eh, otázka je, jestli vůbec eh, budou moci vůbec dělat to, co dělali vždycky, že prostě měli takové nějaké nad, nad, nadzemní, nadzemní prostě kontejnery, kde tedy ty, ty obilí, eh, obilí eh, fungovaly. Eh, já nevím, já myslím, že tam můžete mít eh, skutečně v půdě eh, různé eh, dřevo a další organické, organickou výživu, která tam prostě může být. Protože v podstatě nebudete mít nikdy absolutní čistotu. A třeba britští biofarmáři vlastně eh, dva roky se vůbec ke mně eh, nebo na mě neobraceli jako eh, s lobováním, čili potřebujeme vůbec nějakou takovou legislativu. Děkuji. Možná si vzpomeneme, že na začátku této práce no, tady komise byla nadšená, rada taky. No, dneska je to všechno pryč. Čili prostě eh, to, jak eh, to dnes vnímáme, a já myslím, že to řekla správně paní poslankyně Noči, jestliže jsme tomu věnovali tolik času a nic z toho není, tak eh, asi teda ten samotný sektor neví, jak se k tomu má postavit. Čili no, možná by pan zpravodaj mohl vypracovat písemný dokument, který by dostali zainteresované strany. Protože jak si eh, diskuse je jedna věc a záznam průběhu je věc druhá. Eh, možná ještě paní poslankyně Kostinger by k tomu chtěla něco říct. Eh, mohu jenom velmi stručně. Já si myslím, že 90% eh, je už vyjednáno a je tam několik takových eh, sporných bodů, ale to znamená, že eh, pokud bychom to teď vrátili úplně na začátek, tak to by v podstatě znamenalo nečistou úpravu, prostě návrat ke statu quo. A já vím, že mnozí by to velice přivítali, ale de facto tím nikomu neprospějeme. Eh, ta oblast eh, biopotravin a biovýroby, eh, ta funguje, ta jede, chce se dále rozvíjet. Čili já myslím, že skutečně by to mělo zůstat perspektivním oborem. Ano, já jsem neměl na mysli Eh, tedy vrátit to na začátek, ale spíše prostě eh, nějaké stanovisko vyjádřit, kde eh, se uvidí, že opravdu by to chtělo dobrou vůli a opravdu dospět ke závěru. Hmm, pan poslanec Hausling, kolegyně, kolegové, my velice rádi se k tomu vrátíme ještě jednou podrobně. Já si myslím, že Eh, paní Kestinger, jak to eh, řekla, eh, říká 90%, já myslím 80% je skutečně už uzavřeno a může to být v radě uzavřeno. Je tady opravdu jenom několik bodů, jako jsou hranice pro pesticidy. A to, jak to vypadá teď, tak to není akceptováno radou ani parlamentem. No a my bychom mohli tedy eh, zkrachovat na tom, že tedy nebudeme mít ani kontrolní eh, systém, ani standardy. Čili tady eh, v podstatě by to mělo být o nějaké evropské harmonizaci, poněvadž to opravdu nemůžeme v takto rozmanitém prostředí prosadit. Prostě pro jedné jsou bioosiva velice drahá a jiní si neustále dokážou vyjednávat výjimky. Čili to opravdu mm, tady bychom měli mít určitou zprávu o statu quo eh, od komise v roce 2020. No a pak tedy budeme mít něco v ruce. Ale prostě eh, nemůžeme říct, že prostě časem snad tady něčemu dospějeme, teď to nejde. Nám opravdu tady eh, čas se chýlí ke konci a já opravdu musím říci, že ty eh, ještě tři, čtyři trialogy a opravdu musíme být schopni dospět ke kompromisu, jinak tady skutečně žádná shoda nebude. No já doufám, že tedy, eh, eh, nebo že je to nutné, abychom i v dalších eh, bodech se nějak shodli. Já myslím, že důležité je také to, aby dovoz nepodkopával naše standardy. A to opravdu někdy si to nemůžeme dovolit eh, vůči našim vlastním eh, farmářům. Eh, čili Rada i komise tvrdí, že jednoduše a prostě kdo chce dovážet, bude muset plnit evropské standardy. To je třeba na to se připravit. Já pořád ještě věřím, že to jednoho dne bude, ale prostě dosáhnout kompromisu jenom proto, aby vůbec něco bylo, No, tak eh, to by asi to by bylo špatně, to nemůžeme připustit. Čili eh, já myslím, že bychom měli nadále na tom pracovat nějakým rozumným způsobem a hm, hm, neznamená to eh, prostě počkat, až co ostatní předloží Eh, v podstatě měli bychom, eh, aby to dopadlo tak, že na konci března budeme moci definitivně eh, stoupit do závěrečného jednání. Musím říci, že biosektor nám, nám tady opakovaně svoji pozici Eh, řekl, je spíše na naší straně, takže to by pro nás mělo být posilou. Pane poslanče Hoslingu, je tady prosba, aby ještě jednou eh, se stínovými zpravodaji byly prodiskutovány možné varianty, na nichž je možné se zhodnout. A e, taky by se to mělo ještě e, projednat e, v politických klubech ještě před tím 23. březnem, aby, abychom to ještě před tímto termínem mohli projednat ve výboru. Čili je to ve prospěch našich vlastních stanovisek zde ve výboru. Dámy a pánové, nyní eh, přerušuji zasedání komise. 18.30 eh, připomínám, máme setkání s mladými zemědělci. A teď za dvě minuty eh, nastane setkání koordinátorů.